Herr Präsident! Liebe Milé kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás srdečně přivítal. Podle programu následuje prohlášení Rady k představení programu o činnosti Českého předsednictví v Radě Evropské unie a dovolte, abych požádal předsedu Evropské rady, pana předsedu vlády České republiky Miroslava